abychom v budoucnu skutečně hovořili o obchodu a těch ostatních a nejen neodtrženě. Děkuji kolegu Kasparimu a jako další řečník za frakci SAD je kolega Arsenis na jednu minutu.